Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią. Dámy a pánové, tak jak jsme se domluvili, proběhne nyní výměna názoru s panem komisařem Andrew Kaitisem, který je velmi blízkým eh, našemu eh, výboru, neboť odpovídá za eh, bezpečnost potravin. Srdečně vás vítáme, pane komisaři. Jsem velice rád, že jste zavítal mezi nás. A v souladu s rámcovou smlouvou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí se koná tzv. strukturovaný dialog. A v rámci toho právě dneska se setkáváme s panem komisařem. Myslím, že ta výměna poglądů pozvolí. Výměna názorů nám umožní eh, zhodnotit eh, činnost a eh, zejména tedy to, co komise naplánovala na letošní rok, ale také eh, chystaný a připravovaný eh, akční program komise na příští rok. Navrhuji, aby si nejdříve vzal slova pan komisář a uvedl nás do problematiky, třeba stručně, ale to bude záležet na panu komisaři. Dále by si slovo vzali koordinátoři, to by mohlo být tak po třech minutách. A poté by pan komisař odpověděl. Na Češ bude následovat debata s poslanci. Tak myslím, že takovým způsobem bychom to mohli zahájit. Je to už několikáté setkání, takže pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. V podstatě je to rok eh, přesně na den, kdy jsme se zde setkali v rámci výročního strukturovaného dialogu naposledy. Jsem velice rád, že mám možnost vystoupit ve vašem výboru také dnes. Byl bych raději, kdybych přišel v pozitivnější atmosféře. V současné době v Evropě zemědělci procházejí velice obtížným údobím, nicméně já jsem osobně hluboce přesvědčen o tom, že musíme postupovat jednotně a společně jednat. Jak si vzpomenete, tak loni jsem zde eh, představoval své priority na celý mandát. V letošním roce bych se chtěl podívat na záležitost udržitelného zemědělství pro zdravé a kvalitní potraviny. Zmíním teď pět záležitostí, spíše stručně, abychom pak měli více času na výměnu názoru. Takže nejprve antimikrobiální rezistence AMR. Tímto tématem bych začal. Vážení poslanci, jak víte, tak eh, máme pětiletý akční plán pro boj s AMR. Tento plán končí v letošním roce a vychází z přístupu One Health, jedno zdraví. Poslední výsledky očekáváme příští eh, měsíc eh, a předběžné výsledky už jsme představovali na konferenci v Nizozemsku pokyny mm, ohledně opatrného využívání veterinárních léčiv jsou zásadním výstupem z tohoto akčního plánu. Náš legislativní návrh k veterinárním léčivům, medikovanému krmivu a zdraví zvířat již nyní představuje základní kámen pro boj s AMR. Já bych vám chtěl v této souvislosti poděkovat za schválení vaší zprávy o medikovaných krmivech, k čemuž došlo dnes dopoledne. Nicméně díky navzdory tomuto pokroku musíme v práci pokračovat a změnit přístup přístup a praxi. A tady bych vás podprosil o podporu. Kontrola eh, zónos a onemocnění zvířat, to je opět velice důležitý faktor podporující udržitelnost zemědělství. Zde bych chtěl zlepšit současné struktury a nástroje EU pro řízení krizí onemocnění zvířat. Současná legislativa představuje určitý pokrok. V posledních deseti letech členské státy schromáždily značné množství odborných znalostí, protože jsme se poučili například z krize ptačí chřipky a v letošním roce se zase potýkáme s onemocněními na jihu Francie. Komise přijala ochranná opatření pro vymezení oblastí, eh, kde eh, je potřeba omezit pohyb eh, zvířat. Našimi opatřeními se snažíme obnovit zdravé populace zvířat a doufáme, že se nám to velice brzy podaří. Udržitelné zemědělství eh, znamená, že se přesuneme k větší ochraně a udržitelné ochraně eh, rostlin i zvířat. Nařízení, které se týká eh, umistování prostředků na ochranu rostlin na trh, to je záležitost, kterou posuzujeme v programu REFIT Produkty na ochranu rostlin se musí používat eh, udržitelným způsobem, musíme aplikovat biologické kontroly a méně rizikové mm, prostředky musí mít přednost, pokud je to možné. Komise brzy předloží eh, zprávu, kde přehodnotíme národní plány, poukážeme na dobré postupy a možnosti dalšího zlepšení. Nyní na závěr ke kontroverznímu tématu glyfosátu. Je to eh, zásadně kontroverzní téma, zda by glyfosfát měl být dále na trhu. Já vím, že někteří vyjádřili zcela zásadní obavy, také členové vašeho parlamentu. Slyšel jsem obavy z nedostatečné transparentnosti, pokud jde o procesy v rámci EU, zejména vzhledem tomu, že jsme pouze publikovali schrnutí studií, které eh, byly provedeny samotným odvětvím a ne podrobné informace. Já chápu tyto obavy. A z tohoto důvodu požádám příslušné odvětví, aby publikovalo veškeré údaje. Já si myslím, že to je v kolektivním zájmu. 8. Eh, března proběhla jednání s členskými státy a ta budou také nadále pokračovat. Chci tomu dodat, že komise rozhodne až poté, co schromáždí eh, a získá eh, zásadní podporu. sanitární a fitosanitární standardy. Udržitelnost zemědělství je důležitá problematika také v obchodních jednáních, zejména v transatlantickém kontextu. Tady samozřejmě nezavírám oči před výzvami, ale snažím se stavět eh, k příležitostem a výzvám spíše, spíše optimisticky. My jsme se nedávno dohodli s USA, že začneme obchodovat také s měkkýši. Nizozemsko se nedávno stalo třetím členským státem, které způsobilo k vývozu hovězího masa do Spojených států a za třetí pokračujeme k tržnímu přístupu, pokud jde o evropská jabka a hrušky. Toto jsou drobné kroky, nicméně jedná se o pokrok. Já bych byl rád, abychom dosáhli rovného přístupu pro všechny členské státy na trh USA. A je potřeba, aby Spojené státy vnímaly Evropskou unii a její členské státy jako jeden jediný celek. Využiju tedy k propagaci této myšlenky každou příležitost. Nyní pokud jde ještě o obchodní eh, vztahy a zákaz eh, Eh, v rámci fitosanitárních eh, standardů, pokud jde o vývoz vepřového do Ruska. My si myslíme, že jde o politicky motivovaný zákaz eh, a že proto nejsou žádné odborné důvody. Komise tedy hm, pochybnila toto ruské opatření tím, že spustila šetření v rámci VTO, které nyní probíhá a my věříme, že naše argumenty nakonec převáží. Zpráva panelu se očekává v červnu. Nicméně já jsem otevřen hledání konstruktivního řešení a to jsem také řekl ruské protistraně. Pane předsedo, vážení poslanci, pokud chceme zajistit, že další generace bude nadále mít možnost eh, vybírat se ze zdravých potravin, musíme jít cestou udržitelného zemědělství moje práce, moje úsilí se soustředí právě na aspekt udržitelnosti evropského zemědělství. Proto je potřeba zapojit partnery, provozovatele, veterináře, všechny a nadále se snažit bojovat s AMR, onemocněními zvířat, usilovat eh, o obezřetné využívání pesticidů a nadále musíme také podporovat naše fitosanitární a sanitární standardy, zejména v rámci vyjednávání o TTIP. Vím, že jsem se zmínil pouze několika, o několika málo záležitostech, které zajímají váš výbor, ale jsem připravený diskutovat eh, o dalších věcech a těším se na vaše názory těmto problémům, které jsem zmínil, nebo k jiným záležitostem, které vás zajímají. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Děkujeme, pane komisářu. Děkujeme vám, pane komisaři, za celkové představení problematiky. Když jsme se dohodli, eh, Nyní koordinátoři, každý na tři minuty, a začne pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři, že jste zavítal mezi nás do zemědělského výboru a děkuji vám za eh, úvodní řeč. Pokud se týče antibiotik. Eh, my máme velmi přísné předpisy pro jejich registraci, eh, dál ohlašovací či registrační povinnost. Eh, já bych byl rád, kdyby podobné předpisy byly také v lidské medicíně, protože já myslím, že se tady příliš soustředujeme na antibiotika v zemědělství. Já to nechci zlehčovat, ale také v lidské medicíně Eh, jsou ty též problémy, tedy přemíra hm, používání antibiotik. Bylo by, je, je dobré tedy mít eh, předhraniční úpravu. Pokud se týče ochrany rostlin, tady bych prosil, aby se rozhodovalo na základě vědeckých poznatků, nikoli ideologicky. Já mám totiž takový dojem, že velké, velké americké koncerny už o tyto látky na ochranu rostlin nejsou příliš, není to pro ně zajímavé, poněvadž již eh, vypršely patenty. Čili já myslím, že tady také je třeba, eh, aby se rozhodlo, rozhodovalo na eh, vědecké bázi. Také pokud se týče tedy toho tedy báz, té typu, eh, tak eh, tady, a pokud to bude všechno rozumně upraveno, nebudeme muset mít z toho strach a určitě o tom budeme moci dále diskutovat. Přeji vám eh, dále mnoho úspěchu do vaší další práce. Děkuji, pan poslanec Castro. Sí, grazie, presidente. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste dorazil na dnešní odpolední zasedání. Děkuji za vaše vystoupení. Mám dvě otázky. Nejprve k záležitosti AMR. Vy jste uvedl, že se jedná o důležitou problematiku. Ano, zajímá to náš výbor, máme k tomu také zprávu z vlastní iniciativy a věnujeme se této problematice. Není pochyb o tom, že také záleží na, na krmivu, které podáváme zvířatům. To je v této oblasti relevantní záležitost. Jde také o kapacity potravinového řetězce, protože je potřeba poskytovat zvířatům dostatek bílkovin, zároveň se hledí na cenu, takže bychom neměli Eh, zakazovat eh, například u monogastrických zvířat eh, skrmování rýžových bílkovin. A nemluvím pouze o přežvíkavcích, ale konkrétně o monogastrických zvířatech. To jsou velice důležité bílkoviny vedoucí k větší výtěžnosti. Jinak souhlasím s tím, co řekl pan Des. My už jsme to říkali několikrát tady v parlamentu, ale je potřeba to založit na vědeckých poznacích. Není totiž možné rozhodovat na základě emocí či ideologických postojů. Jakékoliv rozhodování musí proběhnout vždy na základě řádné vědecké analýzy, takže žádáme komisi, eh, tedy i vás, abyste vyjasnili situaci tím, že eh, předložíte jasné vědecké údaje. Takže tady bych vás poprosila o dojasnění. Děkuji, pan poslanec Ikosa. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane komisaři, že jste zde. Eh, když hovoříme o odchylkách a například identifikace ovcí. To je obrovský problém například ve Spojeném království, to ještě nebylo vyřešeno, rovněž země původu. Nebylo by lepší plně provést to, co už máme, než začneme zavádět a provádět novou legislativu, protože uh, jakmile se zavádí nové záležitosti, tak vzniká e, nejednoznačnost. My už máme určitá pravidla, mělo by se vše nejdříve jednotným způsobem zavádět a pak kontrolovat, zda to opravdu všude platí. A e, komu prospívají nové předpisy, nová ujednání, když to, co už má platit, ani není všude zavedeno a prosazeno. Mohli, možná byste nám mohli říci, zda všechny členské státy eh, se eh, už přizpůsobily eh, například k tomu, že jsou kůzlata, jo, v neakceptovatelných podmínkách. Kontroluje, ovládá to někdo a není TTIP. Vím, že to budí obavy u velikého množství občanů. Na veřejnosti v evropském kontextu my si vážíme vysokých norem, které se týkají jak potravin, tak blaha zvířat i zdraví zvířat a je v tom činných mnoho odborníků. Zároveň víme, že USA tam tak vysoké striktní standardy neplatí a mnozí i v tom zemědělském odvětví mají starost, že se budeme snažit nevidět to, kde se USA odklání, případně kde se k nám začnou dostávat levnější potraviny právě na základě toho, že to přichází z USA, kde ty normy a standardy jsou nižší. Takže tady jak se ujistíme, že jak výrobní, tak i jiná pravidla jsou v souladu s těmi našimi. A konečná otázka. Nevím, zda opravdu k typu dojde krátkodobě k uzavření té dohody. Když se podíváme na politickou situaci v USA, tak mi více e, starostí působí Mercosur a tam se musíme dívat na vývoj situace a i posoudit ji správně. Zda například e, ceny eh, chovných zvířat nejsou eh, podráženy Mercosurem, kde ani Mercosur se nedrží a neplatí tam stejné předpisy. Například brazilské hovězí, tady někdo tvrdí, že je vyráběno eh, v souladu s evropskými normami, někdo jiný ne. My vás chceme ujistit, my nebudeme pasivně čekat, aby evropské zemědělství bylo ničeno hospodářským vyjednáváním o obchodních smlouvách s kýmkoliv Rozhodně eh, nechci, aby vzniklo eh, vakuum, protože bude vyjednána nová obchodní dohoda. Yes, thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane komisaři. Já mám čtyři záležitosti, z nichž bych chtěl vystoupit. Za prvé, antibiotika, ano, tam se musí v té věci něco udělat. Um, už třetí rok stoupá využívání eh, antibiotik eh, rovněž i mimo Evropu. 67% zní to číslo, ale jak už zde bylo řečeno, i zdraví zvířat, i na tom záleží a často zde máme dezinformace. Lidé často eh, nechápou, že například na vylečení chřipky antibiotika nejsou správným lékem Tedy eh, rovné eh, podmínky jsou velice důležité. Nemůže tomu být tak, že v některých členských státech se investuje například do podmínek chovu zvířat a v jiných ne a tam posléze doschází k porušování hygieny a e, pak se to snaží někdo nahrazovat antibiotiky. Další záležitost. Tady mi dělá například starost e, rozpočet DG Sante. Tam máme 2,5 miliardy eur na 7 let na financování společných eh, případných eh, zoonóz a jiných nákaz zvířecích. Ono se to zdá mnoho, ale když se podíváme na eh, svintavku a kolhavku, tak tam v samotném Spojeném království to stálo milion eur. Stačí to a nebylo by lepší mít systém pojištění, protože další krizi v této oblasti si nemůžeme dovolit. Krizi na níž nebudeme mít prostředky. Pak prostředky pro ochranu rostlin. I tam se domnívám, že opravdu záleží na prosazování širšího, rychlejšího vývoje nových eh, výrobků a rovněž integrované zvládání případných nákaz, rostlinných nákaz po celé EU. Rovněž e, prostředky na ochranu rostlin, které u nichž věda prokázala, že nejsou rizikové, by měly být prosazovány intenzivněji, tak aby právě ty byly farmářům nejpřístupnější a staly by se povinnou součástí jejich e, nástrojů. Má komise k tomu nějakou koncepci v oblasti tedy ochranných prostředků rostlin? A poslední věc. Tady se chci připojit k Paulovi de Castro i zde v rámci oběhové ekonomiky máme zde mnoho bílkovin, které jsou um, k dispozici jako kostní moučka, jako eh, masová moučka a rovněž i jiné typy, eh, například drůbežích bílkovin. Právě kuřata potřebují zdroje zvířecích eh, bílkovin. Hýbe se v té oblasti něco? Samozřejmě, že musíme mít dostačující systém kontroly, nemůžeme podporovat kanibalismus, ale chci se zeptat, zda by bylo možné, zda například kuřata smějí požívat eh, vepřové eh, maso a naopak, když eh, místo toho dovážíme soju, to přece je ještě z pohledu ochrany životního prostředí horší. Nemohli bychom tedy využívat masové a kostní moučky, která zde už je z um, ehm, ze zbytků eh, zvířat, z koster, proč by neměla být využitá? Děkuji. Paní, posl... Paní poslankyně Sandra. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Já také zmíním ty otázky, které zazněly na předchozím našem jednání. A zmíním také to, o čem hovoříme nyní, což jsou otázky, které souvisejí se zdravím lidí a s ochranou životního prostředí. A s tím eh, souvisí AMR, používání antibiotik, pesticidů, transgenických eh, látek, GMO a tak dále. Tady musíme postupovat velice eh, obezřetně a já mám určité pochyby, že tomu tak je vždy a za všech eh, okolností. Často eh, je trh eh, řízen velkými firmami, laboratořemi a tady se domnívám, že je potřeba provést řádné, nezávislé a veřejné šetření v záležitostech, které souvisejí s ochranou eh, zdraví a životního prostředí. Narážím tak na, na etiku průmyslu, ve kterou eh, příliš nevěřím, což ukázala praxe. A druhá věc, navázala bych na otázky z dřívějších jednání, na kterých jste byl, pane komisaři, a zajímalo by mě, Jaké přesně jsou eh, dohody, kterých se zatím podařilo dosáhnout z USA, pokud jde o uvádění na trh eh, měkkýšů a co my dáme eh, jako protihodnotu v rámci této dohody jako Evropská unie. A pokud jde o mléčné výrobky, tak bych připomněla, určitou poznámku z našeho dřívějšího jednání. Zajímalo by mě totiž, eh, v jaké situaci eh, teď jsme, pokud jde o dosažení koncenzu na technické úrovni a eh, k jakým ústupkům při vyjednávání jsme my připraveni. Děkuji. Já Pane komisaři, děkuji, že jste mezi námi. Já mám pouze takovou otázku. Mě totiž překvapilo rozhodnutí některých členských států, že zatím za, na nejbližší 15 let nebude připuštění glyfosátu na trh neomezené. Přijdete s novým návrhem? Mně připadá, že ono se tady opět argumentuje vědou, ale ona existuje věda kritická, která tvrdí, že glyfosát není až tak nebezpečný, jak se o něm tvrdí, jako EFSA, tedy eh, jsou určité posudky, ale jsme my nevědečtí, když teda komise hovoří, že na nejbližších 15 let to bude bezpodmínečně připuštěno a vy nyní máte možnost říci, ještě si to rozmyslíme, anebo budete čekat na posouzení ECHA, abychom mohli vést intenzivnější diskusy a nikoli pouze si nechat něco zaplavit trh bez omezení, když přece je to trochu horká brambora, horká otázka tématu antibiotika i já se připojím. E, bude mít i komise nějaký seznam e, rezervních antibiotik, které už nebudou v humánní medicíně používány. Ono je to kontroverzní, co vlastně se smí ještě nasazovat, které z těch antibiotik. Budete s tím něco dělat? Ochrana zvířat. V německých novinách propukla velká aféra o neudržitelných podmínkách dopravy živých zvířat, totiž přeprava do Turecka, zejména jaké podmínky panují na hranici Turecka s Bulharskem. A komisi je to známo už mezi tím a i jiným členským státům je to známo. Proč to nikdo nezatrhne? Proč se tam porušují veškeré unijní normy a předpisy? Jak to, že to pokračuje? To rozhodně neprospívá věrohodnosti EU. A ještě jedna otázka v té této souvislosti. Jak je možné, že se dává vývozní kredity, vývozní úvěry například Ukrajině, která si buduje nějaké Eh, chovné stanice, které neodpovídají unijním podmínkám a my si to pak dovážíme zpátky. Jak to je možné? To by přece eh, pak není rovné zacházení, když zde má někdo na území EU chovnou stanici, tak pro něj musí platit něco mnohem přísnějšího, jak se s tím vypořádáme. A pak ještě Sinela Fedioza. Jak vypadá potírání hm, nebo nelze počítat s pokrokem a spíše se bude situace zhoršovat. To je z mé strany vše. Ještě pan poslanec Agňu. Děkuji, já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Já bych se chtěl eh, zmínit nejprve o glyfosfátu. Jedná se o naprosto zásadní herbicid pro lesnictví, zemědělství je to produkt eh, nebo materiál, který eh, je velice důležitý. Pokud uvažujeme o zákazu eh, v rámci dvou oblastí, tak je třeba uvažovat o tom, co dalšího bychom zakázali, protože my to zakazujeme, protože to je produkt toxický, je to karcinogenní materiál, ale já se ptám, co je toxičtější než glyfosfát, možná kafein, ten je, kofein je mnohem toxičtější, nebo alkohol, ehm, který také popijeme, to jsou látky mnohem toxičtější než glyfosfát. I další látky, které se v zemědělství používají, mohou být toxičtější, takže pokud chceme glyfosfát zakazovat na základě toxicity, tak ehm, myslíme, že nebudeme uvažovat opravdu rozumně. Pak je tady další kritérium, eh, které se hodnotí, a to, že se jedná o eh, karcinogenní látku podle pokynu VHO. Ale podívejme se, jaké látky, další látky sem eh, spadají. Jsou to látky, které způsobují vypadávání vlasů, což eh, třeba u mě docela relevantní věc. Já myslím, že bychom měli tedy postupovat velice opatrně, eh, když eh, budeme říkat, že glyfosfát je takto ďábelská látka. Já si vzpomínám, jak zásadní věc, jak, jaký průlom to byl v 70. letech. A teď bych se ještě zmínil o biopesticidech. Víte, že Afrika je v tomto napřed. Já nevím, jestli, proč na mě ukazujete a vy ukazujete na někoho jiného, tak pardon. Já si myslím, že Evropská unie musí deregulovat eh, tuto, eh, tuto oblast pěstování geneticky modifikovaných plodin, to je věc, o které bychom se sami měli rozhodnout v rámci členských států. Země, které se proto rozhodly, jsou s tím spokojené. Jinak eh, vím, že tady zazněl mm, eh, Zazněla poznámka ke zdroji mm, proteinů, masokostní moučka a tak dále. Ano, to je pravda, ale spotřebitelé by chtěli mít eh, jasno, chtějí vědět, eh, o jaké proteiny v potravinách se jedná. Je, vědě, je potřeba vědět, eh, o jaký živočišný protein jde. A poslední věc, Martine, já vás podporuji, pokud jde o přepravu živých zvířat. Tady se shodneme, protože to, co se teď odehrává, je skutečně nechutné. Myslím si, že Evropská unie eh, by se měla stydět. ten způsob máme pierwszą turę. Takže eh, jsme uzavřeli první eh, kolo otázky a odpovědi, to byli koordinátoři. A nyní dáme možnost eh, paním a pánům poslancům. Eh, jen co se vyjádří pan komisař. Děkuji. Chtěl bych říct, že eh, se tady některé otázky opakovaly. Antimikrobiální rezistence, glyfosát, T-typ. Takže já tedy Eh, se zkusím, pokusím odpovědět nejdříve eh, obecně a poté přejdu těch detailů. Pokud se týče mikrobiální rezistence, já eh, jsem proto, abychom vnímali jak tu lidskou stránku, tak také veterinární. A de facto řekl bych nejen to, ale také eh, z hlediska životního prostředí je třeba na to nazírat. Já tady vnímám tedy řadu komponent. Vy jste hovořili o zneužívání nebo nadužívání antibiotik při léčení lidí. Ano, v některých zemích to tak je. My máme mapu podle nám ukazuje, kde dochází ke zneužívání a nadužívání antibiotik. Ale eh, je třeba se zaměřit také na tu veterinární stránku. Moje platforma, moje pozice je taková, že bych potřebovali vytvořit jednotnou zdravotní platformu, kde by se sešli všichni aktéři a To by měla být tedy ta konference, eh, která se vlastně odehrála eh, a byli zde jak veterináři, tak lékaři a eh, byl takový pokus a dobrý příklad toho, jak se domluvit na jednotném postupu. Samozřejmě, že je třeba, abychom se zajímaly, odvíjely od toho, jaké jsou vědecké poznatky. To řekl pan Des správně. Prostě je třeba, abychom eh, měli jakési výpočty, pomocí níž eh, stanovíme, které eh, nebo kde leží hranice mezi užíváním a nadužíváním, nebo kde je zneužívání. A tady by klidně mohlo být jednotný přístup jak v lidské, tak také eh, ve veterinární medicíně. A já eh, velice rád eh, provedu tady to vyhodnocení těch léčiv, která už nejsou chráněna patenty. To by mělo být hotovo někdy do konce roku 2016. No a myslím, že máme eh, výbornou příležitost, abychom eh, si v Evropě eh, zlepšili kontrolu nad antibiotiky. No a samozřejmě je také dobré pohovořit o aspektu environmentálním. Tady je třeba velice pečlivě volit metodiku a možnosti vyhodnocování environmentální problematiky. Máme samozřejmě eh, problémy, které se týkají také třetích zemí eh, při našich eh, debatách. Já jsem třeba zmínil Čínu vedeme dialog s čínskými protějšky, také jsem se setkal s brazilskými eh, příslušnými činiteli a vedeme jednání se Spojenými státy na úrovni eh, vyjednávání o smlouvě TTIP. Čili tady všude musíme být aktivní a je třeba aby bylo jasné, abychom si uvědomovali, že na straně Spojených států eh, probíhá skutečně horečná činnost. Ano, máme tady teď debatu o veterinárních prostředcích, veterinárních krmivech eh, s obsahem léčiv. Jsme pro posilování sektorového dialogu v členských zemích a samozřejmě snažíme se v síti s českými zeměmi lépe rozvíjet, roz, lépe rozvíjet léčiva, výzkum eh, těchto léčiv. Tolik tedy obecně AMR. Nyní k té typu. Já potvrzuji, že eh, v jednání eh, ve fitosanitární kapitole probíhá dobře, těší mě dosažený pokrok, respektují a chrání se tam principy, které jsem zde mnohokrát uváděl. Tedy pro mě je možnosti pro zlepšení obchodních vztahů v zemědělství e, v Spojenými státy. TTIP, jak víte, to není dohoda, e, která by se týkala Eh, standardů potravinové bezpečnosti. Ne, eh, ty typ se jich vůbec nebude týkat. My si hodláme zachovat eh, své standardy, máme na to své vlastní legislativní mechanismy a hodnotící instrumenty. My zde můžeme posilovat kapacity, ale v žádném případě tady není prostor pro jednání se Spojenými státy. To eh, si musíme uvědomit. Ta hlavní potíž spočívá v tom, že eh, se snažíme přimět Spojené státy přistupovat Evropské unie k jako jedné entitě. A třeba sanitární a fitosanitární opatření jsou takovým nástrojem, eh, kterým toto můžeme prosazovat. V současné době máme velmi asymetrické vztahy. E, Spojené státy mohou e, exportovat do všech 28 členských zemích EU, ale z naší strany to tak není. Pokud e, Nizozemí, Litva nebo kdokoliv mají vyjednáno právo exportovat hovězí, jiných zemí se to netýká. Je to asymetrie a je to nebezpečné pro nás. Pokud se týče eh, konkrétních otázek týkající se etipu, tak eh, tady eh, můžeme hovořit například o mléku. Spojené státy a Evropská unie se loni v listopadu dohodly čili že budeme mít ekvivalentní bezpečnostní systémy Eh, pro měkkýše a mléko. Výborným výsledkem je třeba to, že eh, nacházíme příklady a eh, reciproční ekvivalentnost. Čili my skutečně chceme mít ekvivalentní vztahy a tak, aby se otevřely možnosti pro export a e, import e, e, měkýšů a dalších mořských živočichů. Dále máme zde Francii, Irsko a Nizozemí jako tři pilotní státy, kde proběhl audit americké agentury FDA. Čekáme na výsledky. Eh, čekáme na eh, pokrok eh, v této věci a velice nás zajímá, nebo oni si uvědomí ten náš velký zájem. My jsme se setkali v prosinci, tedy já se setkal v prosinci minulého roku s americkým ministrem pro zemědělství a dalšími představiteli. A samozřejmě e, to byla to příležitost e, pro kladení otázek. Ale ta reciproční ekvivalence, to je základní princip, který se uplatňuje na regulační otázky. Další otázka se týkala Serie Xela Fastidiosa. V současné době eh, se, eh, jsem ve styku eh, s italským a s francouzským ministrem, kde tedy monitorujeme otázku, co dál, poněvadž je třeba koordinovat další postup, poněvadž máme určité potíže s tím soudu v regionu Apulia kde byla zastavená určitá nezbytná opatření. Teď očekáváme eh, finální rozhodnutí soudního dvora. Nicméně eh, zpráva eh, z roku 2015 potvrdila, že nemáme žádné další soudní výroky, kromě tedy té Apulie, Korsiky a ve francouzské Provence, Provence Alp. Komise eh, si přeje vždy zajistit eh, to, abychom vždy byli tedy eh, v souladu s tím, co je potřebné a jde nám o zájmy Evropské unie především. Uvažujeme o tom, že bychom uspořádali eh, setkání na vysoké úrovni, kde by byli, se zúčastnili eh, šéfové státu, eh, které hraničí s Středozemním mořem a dohromady bychom tady si projednali problémy s tím Eh, jsou epidemie XL A je třeba rozhodnout, eh, co dále a eh, potřebujeme výsledky. Dále tady zazněly otázky, které se týkají glyfosfát, glyfosfátu. Pan Hoisling hovořil o EFSA a o AJAK, o těchto dvou orgánech. Já všem musím říct, že na úrovni VHO existuje monitorovací, společný monitorovací e, výbor pro pesticidy a tam ten glyfosát je rovněž posuzován. A e, zde e, bylo dospěno k jinému názoru než AJAK. A naopak my jsme byli blíže k EFSA, jako v Evropané. Ne. A jak eh, tady eh, tvrdí, se zastává názor, že glyfosát je pravděpodobně eh, karcinogenní. A tedy objevily se různé přístupy, různé názory a není tam, nehraje tam roli pouze příslušný, příslušné ekonomické zájmy hmm. Je to věc citlivá, poněvadž máme mnohé potíže a myslím, že by bylo dobré, kdybychom se vyhodnotili, jak by eh, náš systém hodnocení a posuzování mohl být transparentnější. A eh, je, je třeba, aby se eh, takovéto studie placené průmyslem zveřejňovaly to by bylo, na, bylo dobré pro posílení důvěry. Že my samozřejmě chceme se přísně řídit eh, vědeckými eh, náhledy. My víme, že na stálem výboru zazněla různá stanoviska od členských států. A my rozhodně nechceme postupovat solo bez připomínek členských zemí, poněvadž tady jde o společnou odpovědnost, to musí být jasné. Nám jde o pozici od celé 28. Potřebujeme prostě širokou koalici na podporu příslušných rozhodnutí. Také, ačkoliv velmi dobře víme, že podle EFSA Eh, jsou zde eh, velice důležité některé koformulanty. Jako a zde bych navrhl eh, PO a talvamin a příslušný, příslušné složení. Tady máme různé aspekty, včetně biodiverzity a možností zkracovat eh, dobu pro prodlužování a také eh, zahájit biomonitoring. Přístupy mohou být různé, ale především je třeba chápat, že potřebujeme eh, společnou pozici členských zemí. Tady nemůže být Evropská komise ponechána na holičkách. A samozřejmě také k glyfosátu tady máme Eh, rezoluce Evropského parlamentu. To, to, to platí taky. Chci říct, že skutečně se musíme přísně opírat o vědecké poznatky. Pokud se týče eh, živočišných bílkovin, ano, tak eh, naše společné výzkumné středisko se zabývá nyní analytickými metodami a opět bude muset být rozhodnuto. Dále někteří hovořili o e, veterinárních chorobách a e, e, o rozpočtových dopadech. My jsme tady slyšeli 2,8 číslo 2,8 miliard, to není pravda. My máme jenom zhruba 140 milionů euro, to znamená 2 miliony, 20 milionů každý rok na fitosanitární záležitosti. Eh, možná, že eh, v debatě se hovořilo také o možnosti pojištění, eh, nicméně výsledek byl, že raději ne, poněvadž by bylo velmi obtížné něco takového zavést a poté řídit. Pokud se týče obloho zvířat obecně, když jste hovořili o vývozu zvířat do třetích zemí a o problémech eh, nejednoty standardů pohody zvířat, tak tyto standardy byly dohodnuty na úrovni VAO a také na úrovni VTO. My tedy jsme schopni komunikovat se třetími zeměmi Eh, například pokud se týče problému s hovězím z Brazílie, eh, tady eh, my jsme schopni vysílat auditory do třetích zemí, aby, abychom se ujistili o tom, nakolik jsou zde dodržovány přiměřené standardy pohody zvířat a kdykoliv jednáme se třetími zeměmi, tak tato otázka vždy zazní. Samozřejmě nemůžeme zakázat exporty do třetích zemí, jak zde také bylo navrženo, poněvadž eh, to by bylo velmi eh, obtížné takovýto zákaz uplatnit. Děkujeme. Srdečné a veliké díky. Nyní další kolo dotazů našich kolegů poslanců. Máme tady téměř 20 zájemců, tedy já bych navrhoval, abychom každému dali pouhou minutu. Zároveň chci ještě přivítat hosty, které zde pozval pan Dante. Naši vážení hosté, to je mládež že školy zbeví. Vítáme vás a jsme rádi, že máte tu možnost zde naslouchat té diskusi když vidíte, jak závažnou problematikou se zabýváme, mezi jinými právě potravinovou bezpečností. A nyní paní poslankyně Damato. Grazie, prezidente. Io farò... Děkuji, paní Remakera. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik podrobnějších otázek a doufám, že i odpovědi pana komisaře budou podrobné. Na základě rozhodnutí, které teď eh, očekáváme od soudního dvora, pokud jde o legitimitu, opatření na eh, zabránění dalšího šíření Xylella fastidiosa v Itálii, Jde vlastně o dopad této bakterie na olivovníky. Chci se zeptat, zda budete uplatňovat zásadu proporcionality a rozumného přístupu podle směrnice 29 z roku 2000 a co konkrétně uděláte, pokud jde o eh, řešení eh, tohoto sporu eh, s Itálií. Dále jste uvedl, že na samotném odvětví, aby publikovalo všechny informace ze studií, která byla poskytnuta, eh, které byly poskytnuty komisi podle článku 10 směrnice 1027 z roku 2009, eh, pokud je tady převažující veřejný zájem, tak je potřeba, abyste se spojili s agenturou EFSA a dali veřejnosti veškeré informace k dispozici. Takže Toto platí také pro glyfosát. Děkuji. Na obrazovce vidíte časomíru. Tedy prosím, řiďte se tím a držte se jednominutového limitu. Nyní pan poslanec Aldos. Köszönöm szépen eh, biztos úr, egy, egy lóhús botrányhoz hasonló eh, család. Děkuji. Pane komisaři, já chci poukázat na skandál, který se velice podobá skandálu s koňským masem. Včera eh, jsme o této problematice diskutovali. 29 medu, který se dostává do Evropské unie, je med s příměsemi. A já si myslím, že je potřeba upravit označování medu. V tuto chvíli totiž označení na medu má uvést, zda má původ v EU či mimo EU, zda jde o směsný med z EU či mimo území EU. Ale to nestačí. Je potřeba současné značení změnit a já chci požádat kolegy, aby podpořili eh, mou eh, myšlenku, aby Evropský parlament schválil zprávu z vlastní iniciativy k celé problematice, protože téma je to nesmírně závažné a musíme s tím něco udělat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás zavítal. Eh, když jste nastoupil do funkce, tak jste se zmínil o tom, že budete zejména postupovat prevenčním stylem. A já vás chci upozornit, že Nizozemsko má obrovský počet onemocnění eh, rakovinou na základě azbestové mizoterie. Sice je tam obecný zákaz už od roku 2005, ale to nestačí. Je třeba rychleji eh, odstraňovat asbest, jste k tomu připraven, jste ochoten přijít s konkrétními finančními pobídkami při odstraňování asbestu, čímž přispějete k zdravějšímu, k, k, ke zlepšování snižování onemocnění a zlepšování zdravotního stavu občanů, ta sanace není dostatečná. Možná bychom mohli si vypomáhat i Junkrovým plánem a jednat inovativněji a v souladu i s postupem, systematickým postupem odstraňování azbestu. Hovoříte, že vám záleží na prevenci, na profilaxi, ale co děláte v této oblasti? Pan poslanec Rupé. Děkuji, děkuji pane komisaři. Děkuji, že zde máme možnost s vámi hovořit o různých palčivých záležitostech. A rovněž děkujeme, že spolupracujete s naším výborem. Já zde mám celou řadu otázek. Polsko, Litva a Pobaltí trpí, protože se tam šíří jak africký mor prasat. A nyní, jako obvykle, se zatím děje pouze málo. Máme určité počty prasat, kterých se to týká a otázka zní, zda si mohou země samostatně rozhodovat o další strategii. Víme, že zatím nemáme nedospějeme k dostatečné kvalitě potravin a neobejdeme se bez finanční pomoci. Příslušní činitele vyslali i dopis panu předsedovi Junkrovi. Popsali tuto velice svízelnou situaci. Jak byste vy mohl přispět k řešení problému? Děkuji. Já mám dvě krátké otázky, pane kopisaři. Takové doplňující glyfosát. Tady rozhodně bych měl radost, kdyby se počítalo i právě s vědeckým přispěním při rozhodování. Možná by eh, mohlo dojít k tomu, že bychom se zdrželi zatím hlasování v Evropské radě, aby se země vybarvili takzvaně, jak k tomu stojí a zda v té věci nějak postupují, ne aby se vše pouze koplo do autu. A pak eh, embargo Rusko, tam jste naznačil, že máte zájem na konstruktivní řešení. Musíme eh, stále eh, ještě uvažovat a zde máme na černém seznamu příslušného ministra zemědělství z Ruska, ale myslím si, že bychom si mohli zkusit personálně porovnat ty dva černé seznamy, ruský a náš, a možná bychom k něčemu dospěli. Děkuji. Pan poslanec Andriu. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste dnes dorazil. Zemědělci a výrobci a pěstitele ovoce a zeleniny víte, že se potýkají s nedostatkem pravidel v oblasti fitosanitární, eh, především v porančních regionech. Vím, že jste si vědom této situace, zajímá mě náprava. Vy jste hovořil o kontrolách, říkal jste, že chcete zlepšit nástroje, říkal jste také, že ptačí chřipka na jeho západě Francie ehm, byla problémem, s nímž se potýkaly francouzské úřady. Dnes tedy potřebujeme nástroje, ale zároveň musíme uvažovat globálně. Musíme uvažovat o dopadu na, na celé území, nejenom na pěstitele probíhá regionální krize a musíme ji vnímat v celkovém globálním hospodářském a fitosanitárním významu, takže čekáme, že předložíte nástroje přizpůsobené krizi. Děkuji, paní Neutschel. Ganz herzlichen Dank fürs Wort. Paní Ja, Ich denke, wir führen den Děkuji, pane komisaři. Zdá se, že vy jste opravdu tím, který by měl vést a e, přicházet s iniciativami ohledně zdraví humanního, zvířecího. A když tedy hovoříme o tématice TTIP nebo glyfosát, tak právě vy jste příslušnou zodpovědnou osobou. Já jsem vám poslala dvě otázky už je nakousl Andrej. Totiž eh, koňská eh, krev a stále ještě dovážíme krev Řepců. A eh, tu potřebujeme například při pěstování hříbat, při chovu hříbat a já bych čekala, že konečně i v té oblasti začneme být aktivnější a komise se k tomu postaví a e, konstatuje, že musíme i e, krev vyhodnocovat a kategorizovat jako maso. A pak bych chtěla vědět, jak to vypadá s kastrací koní a rovněž e, zda je přípustné kastrace bez z anestezie a jak se to bude v praxi ta kontrola sledovat. Děkuji, pan poslanec Kaputo. Grazie, grazie, presidente. Ano, děkuji. Pane předsedo, snažím se být maximálně eh, stručný. Pokud jde o antimikrobiální rezistenci, tak eh, pan komisař eh, Mm, trochu opomenul otázku jednoho z kolegů. Chci se zeptat tedy, zda bude existovat seznam antibiotik, které jsou výhradně určeny eh, pro lidskou spotřebu. Pokud jde o glyfosát, tak čekáme na dohodu v radě, ale je tady Francie, Itálie, Švédsko, Nizozemsko, tedy členské státy, které se již vyjádřily proti. Nemyslíte si, že by bylo dobré, kdybychom uplatnili eh, zásadu předběžné opatrnosti, protože máme vědecké důkazy, které naznačují, že tento výrobek je škodlivý. A pokud jde o xylelu, tak eh, jsme již uvedli, že chybí dostatečný vědecký konsenzus, pokud jde o dopad xylely, ale vy jste sám uvedl, že došlo eh, k detekování dalších míst výskytu, takže si říkám, jestli by nebylo dobré podívat se na to, zda bychom nemohli dát eh, povolení pro obnovenou výsadbu olivovníků v postižených oblasti? Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Vy jste hovořil o dalším rozvoji zemědělství a já si myslím, že eh, zemědělství je na dobré cestě. Myslím, že už se tady eh, využívají skutečně ty nejlepší produkty a potraviny. Bezpečnost eh, potravin je na prvním místě a zajímalo mě, jak budeme zacházet eh, s, pro, s produkty z klonovaných eh, zvířat, které jsou tady dováženy a dále, jak chceme působit proti plítvání potravinami. A zejména tedy je třeba kromě ptačí chřipky a horečky prasat nebo moru prasat, eh, také mít v, eh, na paměti TBC. A taky tady máme problém s tím, že eh, se do odpadu dostávají prostě věci, které po zbytky různých odpadů a léku. Možná, že není to zcela dobře předčištěno tyto odpadní vody, čili co tady s tím. Děkuji, pan poslanec Sebastian. Děkuji. Eh, loni eh, jsme detekovali eh, více než 100 případů onemocnění morem prasat na, na hranici. 15 z Afriky. Podle současné legislativy, pokud je více než pět případů, je potřeba zakročit, ale přitom se neudělalo nic. Ehm, já si myslím, a mm, podobná situace je také u citrusových plodů, kde eh, byla nákaza eh, detekována a nic se neudělalo. Druhá otázka, konkrétní, New Breeding Techniques. Eh, týká se to GMO. Považujeme je za GMO nebo ne? Tady se rozchází vědecké poznatky a Taky nemáme tedy v tuto chvíli eh, jednoznačný názor. Zdá se, že nebudou tyto techniky, nové techniky šlechtění, považovány eh, za eh, genetické modifikování. Děkuji. gospodine predsjedniče gospodine povjereniče Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Evropský parlament Mm, zde eh, eh, viděl návrh Evropské eh, komise a rady k úpravě příslušné směrnice a tento jsme odmítli. To znamená, že členské země mm, jednalo se o možnost zákazu pro české země, zákazu tedy geneticky modifikovaných potravin v určitých oblastech. Eh, máme tady eh, návrh komise, který je problematický a eh, nedospěli jsme k jednotnému stanovisku. Poslanci se domnívají, že v návrhu komise není možné stanovit to, že Eh, české země si budou sami rozhodovat o tom, zda na jejich území smí nebo nesmí být používány geneticky modifikované organismy. Také je otázka, jestli eh, ty geneticky modifikované mechanismy mohou ovlivňovat eh, tento trh. Očekávám tedy od komise nový návrh a zajímalo by nás, kdy bude. Protože Týká se to e, prostě třeba máme v Evropě přes 500 e, e, regionů, které říkají, že v nich se nemůžou používat tyto geneticky modifikované organismy. Děkuji, pane předsedo. Bohužel pan komisař nebyl na dnešním semináři o Eh, pohodě zvířat, jinak by se dozvěděl, jak by příslušní ministři v Německu, v Nizozemí a v eh, Belgii eh, přijali skutečně drastické, drastická opatření pro to, aby se zlepšila, zlepšily podmínky pro zvířata. Je to skutečně velmi radikální rámcový zákon a jde daleko dál než to, co slýcháme o DG Sante, kde se pořád hovoří o různých platformách a e, jednání s těmi či o Čili tady je určitá mezera a to bychom měli nějakým způsobem přemostit, abychom skutečně měli strategii a rámcový zákon e, pro podmínky, v níž mohou být držena zvířata. Dále pokud se týče rovných podmínek pro všechny, Eh, někteří říkají, eh, někteří hovoří o dovozech, které nejsou zas tak dobré jako eh, naše a že je třeba je omezit nikoli změkčovat normy. Nicméně, jak je možné, že pokud vyvážíme například i živá zvířata do zemí, kde tyto standardy nejsou zase příliš Eh, brány vážně, čili my vlastně to utrpení zvířat vyvážíme. Děkuji. Paní Garcia, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla položit dvě konkrétní otázky panu komisařovi. Proč tak jednoduchý proces, jako je uznání, vzájemné uznávání v Evropě nefunguje? proč takto jednoduchá věc, eh, jako je vzájemné uznávání u fitosanitárních eh, produktů, nefunguje. Jaké opatření plánuje komise přejmout? Eh, jaké nástroje plánujete, které by umožnily evropským zemědělcům ochránit své neplodiny? Druhá otázka. To se týká endokrinních disruptorů. Jaká je situace, pane komisaři, a konkrétně mě to zajímá, jaká je situace s dopadovou studií, pokud jde o endokrinní disruptory, eh, kdy bude studie hotová a Jaký je časový plán, pokud jde o správnou a konkrétní definici eh, endokrinních disruptorů? A poslední věc, chci se připojit k tomu, co říkal pan Sebastian. Chci se zeptat, co se tady děje s um, detekcí uh, černé skvrnitosti, která přichází uh, z Jižní Afriky, protože pro nás je to velice zásadní věc ohrožující pěstování citrusových uh, plodů. Uděláte nějaká opatření, pokud jde o dovoz z Jižní Afriky? Buda. Pan poslanec Buda. Děkuji. Pane komisaři, jak eh, vidíte, máme v zemědělství celou dlouhou řadu problémů a řešení některých z nich znamená nutnost finančních prostředků ze strany Evropské komise. Naopak jsou i problémy, kde jsou hlavní překážky správní povahy. V Rumunsku je odvětví výrobců vepřového konfrontováno s obrovskými problémy, nikoli pouze z důvodu ruského embarka, ale i z důvodu obchodování v rámci EU. Už od roku 2013 je to možné s třetími zeměmi, tento postup ale v rámci EU nikoliv. Dokonce i v situaci, kdy my jsme v Rumunsku v roce 2007 měli případy um, Eh, horečky prasat, ale reagovali jsme na ně přiměřeným způsobem. Vím, že v lednu proběhla diskuse i včetně s rumunským ministrem zemědělství a Tehdy jste slíbil, že odblokujete zákaz obchodování živých, živými prasaty. Máte něco konkrétnějšího o tom, kdy to nastane? Děkuji, pan poslanec Dantem, prosím. Děkuji, pane komisaři, že jste zde mezi námi. Kratička otázka, jakým způsobem si můžeme vykládat, můžeme vysvětlit veřejnosti, že evropská fitosanitární politika připouští, aby jedna země měla možnost využívat nějakou látku v ekozemědělství a v jiné zemi to možné není. Děkuji srdečně a nyní paní poslankyně Moj. Eh, eh, Děkuji, pane komisaři. Já bych ráda se věnovala problematice glyfosátu a Konkrétně jménem celého výboru bych se ráda zeptala, ale zároveň i svým vlastním jménem, zda by bylo případně možné ze strany komise přijít s opravdu seriózní vědeckou studií. Nechat takovou studii sestavit. Sám zdůrazňujete nutnost nových vědeckých poznatků, aby bylo možné objektivním způsobem posoudit glyfosát a jeho vlastnosti. Mohla by se toho ujmout samotná komise, abychom měli tedy fundované zdroje informací. Máme totiž analýzu ze strany EFSA a komise se jí řídila, ale máme pouhých šest studií, které byly financovány podniky, podnikateli a obchodníky, kteří tento pesticid sami vyrábějí. To mi tedy nepřipadá jako seriózní fundovaný materiál, na němž můžeme zakládat objektivní posouzení. Jak může komise něco takového brát jako základ rozhodování o nejbližších 15 letech? Kromě toho, eh, posudek EFSA je v přímém protikladu k výstupům organizace eh, z boje hm, proti rakovině IARC, která naopak konstatovala karcinogennost glyfosádu a rovněž i otázka, že to má dopad na buněčnou strukturu lidí. Tedy tady by přece komise měla alespoň tohle v textu pojmout. Zdá se, že přece jen EFSA provedla pouze něco, čemu se říká peer review, čili um, přehled či hodnocení jednoho vědce druhého. Uh, thank you, Mr. Commissioner last week 5,000 farmers were demonstrating in Helsinki because of the weak Děkuji. Minulý týden vyšlo na ulice pět tisíc farmářů a ve Finsku víme, máme problémy v současné době. Finsko má dlouhé obchodní tradice eh, tovární výměny s Ruskem, zejména v oblasti zemědělství, dovozu zemědělství. A já mám otázku, co dělá DG Sante, aby pomohlo výrobcům vyrábět a dovážet za výrobky, které nejsou na, na seznamu zakázaných prostředků, čili například mléčné výrobky zbavené laktózy. A pak máme e, střed a rozpor týkající se ESF, co se děje například otázce vepřového, jak se snaží uh, ruský zákaz dovozu vepřového Evropská unie řešit. Paní poslankyně McGuinness, prosím. Thank you, um, chair. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zatím nikdo nehovořil o zdraví a pohodě eh, zemědělců a jejich rodin. Mně jde tedy nejenom o psychické zdraví, ale také o mm, počet zranění a nehod, které se stávají v zemědělství. A druhá věc se týká koňského masa. Máme zde velmi zvláštní situaci. Evropská unie koňské maso dováží z Mexika a Kanady a de facto eh, nám stačí pouze šestiměsíční eh, záznamy o E, zdravotním stavu. E, nicméně e, jinde máme opravdu rigoroznější požadavky a řada koní, řada koňského masa, množství koňského masa nemůže vstoupit do potravného řetězce, protože nesplní, nesplňují jiná kritéria zde v Evropě. Dámy a pánové, tím tedy končí seznam a ještě pan poslanec se hlásil. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. De facto eh, ještě jsme měli hovořit o eh, králících, ale bohužel to, ale to už jsme měli minulé ve Štrasburku. Je tady i další otázka. Jde o zdraví a to i o lidské zdraví. Uvažoval jste už někdy o tom, nakolik Eh, lidské zdraví eh, je ovlivněno ochránci zvířat, eh, vzhledem k tomu, co se děje v zemědělství. Já jsem minulý týden přinesl fotografie děvčátka, které mě prosil, abych vám to tady dal. Musím říci, že internet to je požehnání i kledba, protože Eh, cokoliv se děje nepatřičného, se okamžitě objeví na internetu. Eh, máme eh, totiž tisíce, sta tisíce lidí, kteří jsou psychicky na dně, jsou tedy v zdravot, jsou tedy jaksi ve zdravotní péči a ta má tyto vedlejší účinky, ale vy jste zodpovědný také za lidské zdraví, čili komise by měla uvažovat taky o tomto. Nie głosu před południem pan poseł Flanagan, może Ještě pan e, poslanec Flanagan e, nehovořil dopoledne, takže možná může teď celý. Dobře, e, takže dostal se na každého, kdo se přihlásil a teď je řada na panu komisaři.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 o xylele, tedy o těch eh, eh, bakteriích, které tady byla eh, řeč. My máme vědecké argumenty od EFSA. Je to prostě jasné. Já bych vás možná vyzval, mm, abyste tato stanoviska si přečetla a možná to můžete debatovat, ale tady my máme v naší legislativě pouze jeden vědecký orgán a já se musím řídit tím, co v zákoně máme. Čili my máme také postupy a ty byly schváleny Evropským parlamentem i radou. Rada a parlament stanovila vědecký rámec, jak se máme řídit vědeckými poznatky. Pokud se týče vědeckého posouzení rizik eh, za eh, pesticidy, spojených s pesticidy, tak tady je odpovědná EFSA. Čili pokud se bavíme o xylele, pak ano, my se řídíme podle vědeckých důkazů a my neustále žádáme od EFSA, aby sledovala nový vývoj a pokud zjistí nějaký nový materiál, pak chceme, aby nám ho okamžitě zasílala. Čili tady je skutečně jasná zodpovědnost. Já jsem povinen se řídit podle stanovisek EFSA. Vy tady vždycky říkáte, že prostě eh, EFSA je pro vás nedůvěryhodná. Jestli je to skutečně tak, pak můžete tedy zde v parlamentu nebo v radě eh, můžete ten rámec změnit, ale prostě není možné, abyste řekla to, co říká EFSA, nás nezajímá. Ne, my skutečně se musíme řídit podle eh, postupů založených na vědeckých poznatcích a které jsou v zákoně jasně stanoveny. Já prostě nemohu zákon ignorovat. Takže my se řídíme podle stanovisek EFSA. A také se řídíme podle příslušnými opatřeními. Komise prováděla audit v Itálii a ve Francii zde eh, tedy monitorovala zavádění opatření. Já ano, my tady máme i právní spory z Apulie a tak dále, no a tady musíme prostě počkat, jak to dopadne. Ale teď se řídíme pouze podle našich pravidel a našich postupů a to naprosto pří, přísně. Komise je samozřejmě otevřená jakýmkoliv vědeckým návrhům. My nejsme proti. Já se o tom s vámi mohu eh, bavit do detailu, proč ne? A podobně, tady jsou ty otázky, které se týkají označování medů. Jak víte, to je otázka pro DG Agri, čili toto není můj rezort. ale opět eh, my předáme eh, vaše obavy přísluš, tedy eh, příslušným osobám, které to mají na starosti. Pokud se týče asbestu, ano, těsně spolupracujeme s Eh, panem komisařem Evalou a budeme pokračovat eh, v rámci horizontu 2020, poněvadž víme, že asbest a rakovina spolu se souvisí. Také chci eh, určitě předat váš signál, proč ne? Ale opět my musíme spolupracovat, poněvadž eh, životní prostředí, rakovina a asbest eh, spolu souvisí. Pokud se týče afrického prasečího moru, eh, já tedy přejdu do litevštiny. Tak, prasečí mor a související problémy, hm, tak k tomu bych řekl, že my pořádáme nejrůznější setkání technické úrovně i e, vysoké úrovně. E, nedávno proběhlo setkání ve Vilniusu, účastnili se e, experti a úředníci ze čtyř zemí a debatovali jsme o všem možném, včetně finančních opatření. Nedávno proběhla další schůze v Talinu byli zde přítel ministři z Povaltí a z Polska. Pozvali jsme také e, e, finské, rumunské, slovenské a maďarské specialisty. Máme totiž e, problémy na hranicích a chtěli jsme tedy upozornit země, které dosud nemají tyto problémy, aby si uvědomili, že je třeba sáhnout k preventivním opatřením, aby se eh, tato, tento problém vyřešil. Eh, zmínili jste finanční instrumenty a já předpokládám, že se to týká společné zemědělské společnosti, eh, politiky, čili to patří do portfolia komisaře Hogana. Pokud se týče opatření která se uplatňují v postižených oblastech, tak zde se řídíme výsledky konkrétní vyšetřování, která se provádí měsíc o měsíc. Pokud se týče zón 2 a 3, tak eh, tam jsme schválili opatření a snažíme se ulevit zemědělským podnikům, eh, které tato opatření uplatňují. My budeme pokračovat této práci a na podzim by se měla odehrávat, odehrát eh, setkání k tomuto tématu v Polsku, čili budeme pokračovat v úsilí o pomoc farmářům a průmyslovým komplexům při řešení tohoto problému. Nicméně ten hlavní problém zde je regulace eh, populace divokých prasat. To je problém dneška a eh, toto samozřejmě budeme řešit. Ovšem, jak říkám, ten proces eh, se řídí. Pan poslanec Jár, glyfosát a ruské embargo a ještě černé listiny ruských ministrů. E, tak e, minulý týden jsem se sešel s ruským zastoupením zde v Bruselu. Bavili jsme se o možnosti e, uspořádat společné zasedání Eh, čili tady chceme pokročit dále, na druhé straně tady máme spor na úrovni VHO, pardon, VTO a eh, očekáváme tady návrh termínu schůze. Také jste hovořil o glyfosátu a eh, členských zemích, kde se testy to nezabývají. Eh, čili tady jde o to, že členské země musí tady eh, předložit eh, komisi zprávu o situaci a my se tím potom můžeme zabývat. Jak víte, Nizozemí nyní dalo určitou, určitý návrh na zavedení dočasných opatření, například tedy Eh, dohled eh, nad určitými chemickými činiteli, čili tady jsou sice různé názory mezi členskými eh, zeměmi, ale máme tady na to dost času, takže můžeme se tím dohloubky a důkladně zabývat. A samozřejmě ještě bych jednou zmínil poněvadž eh, se o tom zmínilo několik poslanců, eh, tedy současná regulace, čili to, co dnes u nás platí jako zákon. Zástupci průmyslu mohou eh, předkládat studie, Jenomže máme tady komplikaci v podobě patentové ochrany, a um, určité závěry jsou také důvěrné. A já mm, jsem ochoten navrhnout, aby tyto studie byly prostě zveřejněny a já eh, předpokládám, že eh, mě bude vyhověno. Ale samozřejmě máme tady eh, právní rámec a my víme, že tady situace se musí eh, upravit, musí se změnit, ale teď opravdu eh, musíme najít nějaký způsob eh, najít, aby, abychom ty studie mohly mít zveřejňovány v zájmu důvěry. Andrew tady hovořil o ptačí chřipce. Ano, my jsme o tom jednali také s francouzským ministrem a jak víte, eh, týká se to Kachen a Hus, ale tedy z vědeckého hlediska eh, se to týká pouze slepic, poněvadž kachny nemají příznaky nákazy. A samozřejmě to globální záležitost, abychom tady eh, našli nějaký způsob spolupráce. Ale já věřím, že francouzské úřady a komise jsou schopny dobře spolupracovat. Máme tady referenční laboratoř v Evropě eh, pro eh, ptačí chřipku a my věříme, že Francii se podaří Eh, tuto nemoc vyhladit v postižených oblastech. A my jsme připraveni provést inspekci na místě a případně podle potřeby Francii pomoci. No, no, some question, raised question about pak tady zazněla otázka kastrace vepřů a zacházení s koňskou krví. Jak víte, eh, krví eh, březích eh, kobyl se krmí také selata. To samozřejmě, ano, dochází tedy k takovému to zacházení ve třetích zemích, ale Evropská unie samozřejmě nemůže nečlenským zemím vnucovat eh, své eh, standardy. Komise se snaží o kooperaci a snažíme se o to, aby se globálně přijaly určité standardy. Specifické otázky týkající se eh, používání krve eh, jsou tedy eh, v součástí standardů o zacházení se zvířaty. A jde tedy o využívání zvířat pro výzkumné účely. A my velice rádi budeme dále sledovat situaci a budeme pozbuzovat jiné země, aby eh, se eh, řídili standardy VHO. Pokud se týče kastraci vepřů, eh, tak tady máme pravidla, kde Eh, maximálně sedmidenní silata mohou být kastrována bez anestezie. anestezie. Eh, my nyní usilujeme o to, aby anestezia byla povinná vždy. A eh, my tedy se skutečně už snažíme prosazovat méně bolestivé metody kastrace samčích selat. Dále tady někteří hovořili o eh, chorobě citrusů zvané black spot, čili sklenitosti eh, citrusu. Ehm, nám se tedy eh, podařilo zabránit importu této nemoci ze, z Jižní Afriky k nám. Ehm, byly to skutečně těžké debaty s jihoafrickými orgány a dalšími organizacemi. A teď eh, čekáme na další kroky, nebo připravíme další kroky, jak vyvinout tlak na Jižní Afriku eh, v, v souvislosti s touto skvrnitostí citrusu. Dále tady zazněla otázka k situaci prasat v Rumunsku. S Rumunskem máme velmi dobrou spolupráci a postupně situaci řešíme, probíhají dvoustranná jednání. Dále, ano, myslím, že paní poslankyně Garcia říkala, eh, tedy nás pozná na endokrinní disruptory. v současné době máme rozpracovaný pracovní dokument, pracujeme na kritériích v souladu s definicemi VHO a snažíme se najít to nejlepší řešení z naší, abych tak řekl, roadmapy Chystáme se uspořádat debatu s experty a předpokládám, že příští měsíc už budeme mít eh, jakýsi eh, náčrt eh, pozic na popis kritérií pro endokrinní disruptory na základě dokumentu z VHO. Paní poslankyně McGuinnessová hovořila o zdraví zemědělců a o jejich duševním zdraví. Jak víte, existuje platforma pro otázky duševního zdraví a my v rámci Deke Sante budeme debatovat to, jak se více soustředit na venkovské oblasti a lidi v nich žijící. Také jste hovořila o koňském mase z Mexika a Kanady a Spojených států. Ano, my víme, že jsou zde tyto problémy, probíhá jednání, nyní s Mexikem vedeme dokonce spor, neboť jsme zavedli restriktivní opatření na, na koňské maso z Mexika. No a sledujeme, vyhodnocujeme situaci přímo na místě. V Kanadě tam jde zejména o koně ze Spojených států, které se dostávají do Kanady. A i tady chceme eh, tedy o tom jednat velmi podrobně. My nyní, eh, pokud tedy eh, vím, tak momentálně platí zákaz na import koňského masa z Mexika. Paní eh, Hasenkám se hovořila o strategii pro eh, pohodu zvířat. Eh, musím říct, že velmi jsme měli dobrou debatu a hloubkovou debatu na úrovni Rady Agri. A poněvadž členské země se taky připravují zavést nové legislativní přístupy a na modernizaci této strategie pro podmínky chov zvířat. My eh, budeme brzy publikovat eh, barometr příslušný, budeme implementovat všechna předchozí opatření, to je osm opatření už implementováno bylo a máme plán, jak postupovat dál a dopracovat eh, své závazky. Mělo by to být tedy v průběhu roku 2017. A samozřejmě vedeme dialog se zainteresovanými stranami. Nicméně pro mne je velice důležité, abychom zde měli tuto platformu pro pohodu zvířat, což bude e, vhodná platforma pro to, co všechno je třeba diskutovat v této souvislosti a jak pokročit vpřed. Když tedy hovořím o této platformě, tak eh, samozřejmě eh, co zainteresovaná strana, to jiný názor. Čili eh, nějaký společný obrázek situace ještě nemáme, ale velice rád pozvu členské země, které je vyučité nadšení pro ustavení této platformy a komise udělá všechno pro to, aby umožnila její vznik. Tak eh, eh, omlouvám se, čas běží. A mož, je, ještě možná jednu otázečku. O geneticky modifikovaných organismech. Eh, komise tedy s politováním musí konstatovat, že náš legislativní návrh byl v, parla- v Evropském parlamentu zamítnut. A my tedy žádný další plán nemáme. Totež se týká kultivace a totež jsme navrhli pro geneticky modifikované organismy v souvislosti s potravinami a krmivy. Momentálně e, žádná skupina v radě se nechystá o tom debatovat. No, já myslím, že ta debata by měla pokračovat v někud konstruktivnějším duchu měli bychom hledat tedy nový eh, nějaký další pokrok, ale zatím je to prostě eh, dialog hluchých. Omlouvám se za ten výraz. Ale jsem opravdu zklamán, neboť náš návrh byl v Evropském parlamentu zamítnut. To, to, to, to, to, to, to take responsibility at member states level also. No, eh, v podstatě je třeba, aby členské země převzaly svůj díl zodpovědnosti. Děkujeme tati życie, pane komisařu. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři, za takto důkladnou analýzu všech problémů. Ono opravdu je Škoda, že tak obtížné téma vám zbylo na um, konci k vyřešení. Ono to tak ale bohužel bývá. Jsme nesmírně spokojeni, srdečně vám děkujeme, že takto seriózně přistupujete ke všem našim otázkám, že s námi, s námi vedete takovýto dialog. Máme dvě důležitá témata ještě k vyřešení dnes odpoledne. To je ten střednědobý přeskum. Tady už máme zpravodaj a pak ještě i TTIP, kde i vy jste s tím víceméně propojen prostřednictvím určitých norem týkajících se potravinářství. Nicméně vás už zdržovat nebudeme, děkujeme vám i vašemu týmu a tento bod pořadu jednání je tímto uzavřen. Tady si myslím, že opravdu jsme naplnili vše, co spadá do strukturovaného dialogu. A můžeme se odebrat k dalšímu bodu pořadu jednání. Čas nás tlačí vážení zhromáždění. A já se teď táži, zda máme pana poslance Jára, zda je připraven a pokud ano, tak můžeme se v ní přípravě povolebního přeskumu víceletého finančního rámce. Jde nám o to, že parlament by rád připravil své stanovisko ještě před stanoviskem rady a snaží se přijít právě ze svou verzi střednědobého přeskumu. Máme zde představitele eh, rozpočtového výboru, to je pan Olbricht a paní Izabela Tomas a u, v našem výboru je autorem stanoviska pan kolega Jár. Vím, že pan poslanec, tady je mi známo, se účastnil celé řady různých jednání. A na tom opravdu záleží, protože abychom byli schopni správným způsobem předat naše očekávání, návrhy a vše, co si přejeme, aby komise zahrnula do svého stanoviska, tak opravdu se musíme snažit. Snad jsme trochu optimisty, když si představujeme, že komise se eh, přímo bude bažit potom, aby se seznámila s naším náhledem. No, ale můžeme to zkusit. Prosím, pane kolego, děkuji, pane předsedo. Já se tomu dnes z časových důvodů hodlám věnovat pouze ve zkrácené podobě a možná ještě později si musíme vyhradit více času. Definoval jste to správně. Jedná se o stanovisko pro střednědobý průzkum rozpočtové problematiky. A ještě, aby kolegové, kolegyně si dokázali udělat lepší představy. Už jsem měl pár otázek, kteří říkali, co to je. My přece už máme vše jasné v tom finančním plánování. Tady je novinka, že má komise možnost přesouvat peněžní prostředky mezi hlavami, mezi kapitolami a my se k tomu musíme postavit a právě proto se toho ujali kolegové z rozpočtového výboru a jelikož právě pro zemědělství je tam mnohé ve hře, mnohé v sázce, tak nechceme eh, připustit, aby s námi byla hrána nějaká karetní hra. Mám následující návrhy. Za prvé, abychom to stanovisko měli takové stručné. Cílem je, abychom se drželi limitu maximum 10 stran. Spíše tedy stručně a konkrétně, aby to poselství bylo čitelné, možná se nám to povede. To bych rád aby i ostatní kolegové takto zkusili uvažovat. A pak druhá záležitost, aby z toho bylo jasné, že se na nás dá spolehnout, že my své slovo držíme, že my dodržujeme a plníme veškerá očekávání i požadavky. A proto bychom měli mít i nárok žádat to, co nám přísluší v rámci finančního rámce, a u těch nových požadavků jde o střednědobé plánování, kde nesmíme eh, mít neočekávané momenty, kde by ty peněžní toky měly být stále, případně i posílené a ta volatilita, cenová volatilita musí znamenat dodatečné rezervy, tvorbu dodatečných rezerv, protože dostat, do, Savadní stabilizační rezervy nejsou dostačující. Takže takto to chci směrovat. A nyní časově mám následující návrh. E, máme poměrně dost času, totiž 6. června se bude hlasovat v Agri a nyní už máme 29. dubna jako lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů stanovenou. Já bych byl připraven už 22. března zorganizovat první zasedání stínových zpravodajů. E, žádost na sekretariát. Nemám ještě jména mých kolegů stínových zpravodajů, takže bych je rád měl do 22. abychom se dokázali nějak zhluknout a strategii si promyslet. A v nejbližší době se chci obrátit na své stínové zpravodaje, abych jim mohl rozeslat svou první eh, pracovní verzi a abychom v nejbližších týdnech mohli ještě dát hlavy dohromady, abychom si eh, to stanovisko důkladně připravili. Takovým eh, konečným záměrem, to víte snad, ti, kdo mě znáte, by mělo být přijít se stanoviskem, které se bude těšit většinové podpoře, abychom měli silnou vyjednávací pozici a abychom mohli vystupovat sebevědomně, abychom se tedy mohli ukázat jako rovný partner představitelům rozpočtového výboru. Takže takto k té koncepci obsahově se tomu můžeme věnovat později, protože dnes vlastně ještě ani nemáme tu verzi, kterou bych mohl rozeslat eh, stínovým zpravodajům. Tedy, když to sečtu a potrhnu, jde o poselství, které musí zaznít jasně a jde o to vybudovat si sebevědomou pozici, protože eh, rozpočtový výbor je spolehlivým partnerem ve vyjednávání. Oni rovněž drží své slovo, jsou zodpovědní, takže musíme je odměnit eh, tím, že i my budeme postupovat odpovědně a vůči ním férově. Děkuji to vše z mé strany. Předseda. Pan poslanec Jár už zahájil zde určitou formu hovoru, jednání s vámi, milí kolegové. A já se obracím nyní na všechny zde přítomné, abychom využili možnosti například nabízet panu kolegovi Járovi i své náměty, nápady, textové návrhy, aby ten dokument, který předloží náš výbor, opravdu obsahl vše, co bychom tam rádi viděli a co by ladilo s tím obecným zaměřením. A nyní už se obracím na veškeré zde přítomné, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit. Tedy, přeje si někdo vzít si slovo? Paní poslankyně Petier, prosím. Děkujeme. Ja bih željela pohvaliti pristup gospodina Jara koji je jako... Já bych ráda panu Jarovi poblahopřála eh, k takto koncepčně propracovanému přístupu k věci. Já se domnívám, že opravdu vše se zdá bude v zájmu nikoli pouze členů našeho výboru, ale i všech zemědělců. Tedy zatím chci vyjádřit svou podporu. Myslím, že opravdu nás zastupuje. Je to poprvé v parlamentu, co jsem svědkem něčeho takového a to je chválihodné. Opravdu záleží na tom, aby se držel té linie, že prostředky pro zemědělství musí zůstat na stejné úrovni jako dosud. Bylo by obrovskou katastrofou, kdyby mělo dojít ke změnám k transferům a i k tomu, že by byly poškazeny malé rodinné farmy, protože to jsou přece ti nejzávažnější hráči, kteří udrží povahu našeho venkova, takovou jaká je, a kteří udrží ty tradice, které jsou charakteristické pro evropské Jestli Pan poslanec Nikosa. Děkuji, Pane předsedo, já si myslím, že to ukazuje důvěru, kterou náš výbor má v pana Jara, že nikdo nevolá po tom, že se chce chopit slova, předložit návrhy. Všichni známe pana Jára, víme, že nesmírně schopný, kompetentní poslanec parlamentu a odvede vynikající práci. Má na sobě obrovskou odpovědnost v obtížné době, kterou prochází zemědělství a kdy tedy máme projednávat rozpočet, ale rozhodně mu věříme, že odvede vynikající práci a samozřejmě, že je pravda, že stínoví zpravodajové musí být první, kdo jsou informováni a musí spolupracovat. Já jsem připraven se zapojit. Zobaczymy, jakie będą wypowiedzi, kiedy pan Jan... Uvidíme, jak se budete vyjadřovat, jakmile pan Jár předloží svůj dokument. Tehdy věřím, už vás bude víc, kdo se budete hlásit a budete podávat případně pozměnící návrhy. A nyní paní kolegyně Aguirre. Děkuji, pane předsedo, pane Járe. Já budu za moji frakci stínovou zpravodajkou a ráda bych přispěla k dobré zprávě. Na začátku jsem se nehlásila o slovo, protože jsem měla pocit, že vlastně nebude žádná rozprava. Ale tak to bylo tedy na, na začátku, ale můžeme samozřejmě eh, vést diskuzi. Podle mého názoru je velice důležité, abychom udrželi alespoň ten současný rozpočet. To je naprosto zásadní. Musíme udržet rozpočet pro zemědělství, protože jinak budeme mít obrovské potíže do budoucna. Jsme svědky toho, eh, že máme eh, návrh eh, komise Navrhují se nová opatření, některá vstupují eh, v platnost, eh, hovoří se tedy o tom, jak se vypořádat s krizí, ale vždy je to ve formě nových opatření a nikoli nových eh, finančních prostředků. A z tohoto důvodu souhlasím s tím, co tady zaznělo že musíme udržet ten současný rozpočet a dobře ho zacílit. A poslední věc. Vy jste říkal 22. března, že proběhne to první zasedání pracovní skupiny eh, stínových zpravodajů s vámi. Dobře jsem to pochopila. Děkuji. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų pilnai pasitikiu. Děkuji, pane předsedo. Já plně důvěřuji panu kolegovi Járovi a myslím si, že pan Jár se maximálně vynasnaží, aby tento dokument eh, si udržel perspektivu. Situace v zemědělství je nesmírně komplikovaná. Hovoříme teď o revizi a nápravě a to je velice důležité. Proto musíme všichni současné situace využít, protože to není zemědělství, které by krizi a e, problémy s vývozem do Ruska způsobilo. Problémy byly způsobeny diplomací, diplomatickými problémy a záložitostmi. A rozhodně to tedy není zemědělství, které by za všechny tyto problémy mělo platit, nebo že by mělo být e, nějakým obětním beránkem. Je potřeba se pokusit oživit zemědělské podniky. A samozřejmě, že peníze jsou dané, jsou omezené. Možná bychom mohli využít eh, úvěru a pojistných režimů, mohli bychom hledat i netradiční řešení, aby naši zemědělci skutečně uvěřili, že tento přeskum pro ně bude výhodný. Jinak vám přeji hodně úspěchu do vaší práce a těšíme se na výsledek. Bardzo děkuji. Chtěl bych jak nejšipši přejít do ostatního punktu. Děkuji a teď eh, myslím, v tomu posledního bodu bychom, rád, bychom rádi se tomu věnovali, až bude více času. Není pan poslanec Agnew. Right, well. Jenom eh, bych teď to tady trochu komplikoval eh, Pitře s tím eh, VFR do roku 2020. Za 100 dní Spojené království bude hlasovat o vystoupení z EU a vy potom budete muset řešit, eh, co uděláte bez našich příspěvků do rozpočtu. Já to jenom tak tady nadnáším, protože pak to bude opravdu velmi závažný problém pro všechny. Příspěvek mimo mikrofon. Aha, vy doufáte, že my tedy zůstaneme v EU. Tak to děkuji, pane předsedo, ode mě vše. Ale z toho, což mi dzisiaj... A pane Franci, ale podle toho, co jsme se dosáhli od pana Etos, e, tak e, já myslím, že to už tam všechno je započtené. Tam není třeba nic dodávat. Pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo, také jenom velmi stručně. Já e, jsem rád, že tady naše frakce se tím zabývala. My víme velice dobře, že se tím bude zabývat. Mám jenom takovou poznámku, pokud se týče agrárních prostředků. Některé se v takto, kdyby se e, všude e, o tom e, s tím zakázalo jako v některých zemích, tak v podstatě bychom měli nějaké jenom 1% všech prostředků pro 13 milionů lidí v Evropě a já myslím, že to prostě nejde, takže my bychom byli rádi, kdyby naše prostředky zůstaly zachovány. Tak a ještě závěrečný příspěvek. Ano, pane, pane předsedo, já bych skutečně neměla odpovídat, ale Eh, pokud se týče těch 100 eh, dnů eh, naší sousední země, já si myslím, že to je 101 a, a více, poněvadž ten proces jaksi vyvázání z Unie přece jenom bude trvat nějakou dobu. Děkuji a nyní prosíme představitele komise, pana direktora Heuslera. Prosím. Ale prosím zručně. Děkuji, pane předsedo. Možná bych eh, jenom k tomu procesu si dovolil několik málo poznámek. Existuje interinstitucionální dohoda mezi radou a parlamentem, že eh, komise musí předložit eh, průběžnou zprávu. Komise na tom pracuje, musí být k dispozici do konce roku. Parlament žádal aby byly zejména nové priority eh, ohledněny a nové výzvy. Pokud víte, tak těch nových výzev je hodně a možná tedy eh, také eh, probíhá debata, zda ty prostředky jsou řádně využívány, jak je to tedy v MFF řečeno. Nicméně pro zemědělství tady máme určité významné už určitá významná omezení. Jak víte, bylo rozhodnuto spolu s radou, že příspěvky eh, nemají být hodnoceny v této průběžné zprávě, což eh, znamená, eh, že je taková uklidňující zpráva, ale prostě nepůjde o to, jestli dát zemědělství více nebo méně peněz, nýbrž peníze eh, v podstatě zůstanou tak, jak jsou. Jak víte, také jsme v této diskusi eh, žádání, abychom více mm, předkládali výsledky, tedy k čemu vedou tyto peníze, zda se dosahuje jejich pomocí cílů, eh, které byly stanoveny a i k tomu v rámci této průběžné zprávy proběhne debata. Eh, také eh, víme, že i váš zpravodaj pan Olbricht to eh, konec konců už načal. Jak víte, velkou prioritou pana, pana komisaře Hogena v této zprávě je zjednodušení, jak to jenom jde. De facto tyto, tato průběžná zpráva by měla vést ke zjednodušení společné politiky a to společně s dalšími politiky, které eh, vzhledem ke zkušenosti s realizací těchto politik eh, s těmito politikami by měly vést ke zjednodušení. My tedy máme jednu prioritu eh, v oblasti Eh, zemědělství a to by měla být právě tato, toto zjednodušení. Pokud se týče budoucnosti společné politiky, tak ta bude předmětem eh, nového, nových finančních výhledů. Eh, jak víte, komise musí do konce roku 2017 předložit příslušný návrh a příslušné debaty začnou Eh, také v blízké budoucnosti. Bude to debata o budoucnosti společné zemědělské politiky a jejího financování. Děkuji vám. Děkuji vám, pane řediteli. A nyní, eh, pane poslance, kdybyste to tak nějak uzavřel během jedné minuty. Ja, also ich bedanke mich erstmal für das entgegengebrachte tak já eh, děkuji vám za důvěru a já tedy věřím, že společně eh, se nám podaří velkou většinou tuto zprávu eh, schválit a už se těším na první zasedání 25. března se stínovými zpravodaji. Ano, děkuji. Pozměňovací návrhy je možné dávat až do konce, konce dubna. A teď se dostáváme k bodu číslo 15, které eh, se bude projednávat za zavřenými dveřmi a bude, prosím, A, a teď je třeba rozhodnout, kdo zde může zůstat. Well, thank you, Chair. I think you have...